Další související dokumenty jsou na zvláštní stránce parlamentu k dispozici. Předseda předložil nominace výboru pro petice. Výbor 3. prosince 2019 uspořádá slyšení všech kandidátů, které je otevřené všem poslancům. Kolega Rivier k jednacímu řádu. Děkuji, děkuji, pane předsedající Ano, eh, jenom chci připomenout toto. Zde v parlamentu je obvyklé, eh, aby se zvonilo pár minut před hlasování. Včera řada kolegů nebyla na hlasování právě kvůli tomu, že se nezvonilo v budově Evropského parlamentu. Merci. Il semblerait... Ano, Eh, zde se říká v kuloárech, že to bylo proto, abychom nepřerušili projev pana Junkera. No, tedy chci, abyste to dementoval, abychom i zrevidovali ty podmínky, kvůli kterým včera kolegové nemohli hlasovat. Děkuji. Děkuji, kolego Riviere. Nejste jediný, eh, kdo eh, se obrátil na služby sněmovny při této příležitosti. Dále bych zde rád přivítal na plenárním zasedání pana Georga Cereteliho, předsedu eh, organizace, eh, tedy parlamentního schromáždění eh, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Jsme velice rádi, že vás zde můžeme uvítat na tribuně hostů. Pane kolego Cereteli, eh, je nám ctí, že vás zde můžeme přivítat a přejeme vám eh, plodná jednání zde v Evropském parlamentu. A teď budeme hlasovat. Budeme eh, Hlasovat o celkovém rozpočtu na rok 2020. Um, pro současné eh, době je třeba uh, absolutní většiny přes 75 hlasů. Rubrika 1a, pozměňovací návrh číslo 1, eh, tedy blok číslo 1, zahajuje hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Potom máme eh, eh, pozměňovací návrh 1069, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 1070, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 1078, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 1079, kde eh, je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 963, Má někdo pochybnosti k 1079? Není tomu tak, takže eh, je návrh zamítnut. A přejete si eh, to přeskoumat, takže 1079 zahajuje hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. to. 963. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Eh, k jednacímu řádu. Pane kolego. Thank you, Mr. President. Uh, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych vás požádat, abyste zpomalil, protože tlumočníkům se nedaří přetlumočit a ti, kteří nerozumí německy, nevědí, o čem mají hlasovat wurde das gerade auch von den Diensten zugeflüstert. Wir werden uns alle noch eh, Samozřejmě eh, snažíme se všichni eh, se sladit na jednu notu na no, jednu rychlost. Takže to je 964, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 902, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato tímto odpadá 138, 991, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 991. Takže eh, zkoumáme elektronicky, přeskoumáme elektronicky, zahajuje hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Stačí vždycky to jenom obyčejně eh, ověřit. Eh, nemusíte vyvolávat revoluci, když máte dojem, že se mýlím. 266, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 267, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1105, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. Tímto odpadá 269, 1106, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato 270 odpadá. 1107. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato odpadá 993. 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 1032 odpadá. 1034. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, Odmí- za- eh, zamítnuto. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 1033. Tímto odpadá. 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 1036. Odpadá. 11. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 1035. Odpadá. 1264. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 999, tímto odpadá 522, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 554, kdo je pro. Dobře, 522 přeskoumáváme. závěr hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 554, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 434, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 45. Dobrá, přeskoumám 434, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 435, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 436, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Teď se dostáváme eh, k eh, okruhu 1b. Eh, hlasujeme o bloku 2 jmenovitě. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 909, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tímto odpadá 996. 262, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 263, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 1201 eh, hlasujeme eh, po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. 989 a 280 jsou tímto vyřízené. 559, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto 912, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 1001. Tímto odpadá 1002. Hlasujeme po jménech za hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 699. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 560 a 1.0.0 první část, tímto odpadají. Okruh 2 a blok 3 hlasujeme po jménech. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. 1077, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 998, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 1080, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 1081, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 984. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 1045. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 1203. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 1003 odpadá. 1206. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 10. Eh, měl jste někdo pocit, že jste nerozuměli při 1.206, tak není tomu tak, takže teď 1... Pardon, 1.029 odpadá. 1.030. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se držel? Zamítnuto 1.027. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Eh, zamítnuto. Chcete to přeskoumat? Takže přeskoumáme 1027, zahajuji hlasování. Haben alle abgestimmt? Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pane kolego Formene. Mr. President, this... Pane předsedo, toto je směšné. My nedokážeme sledovat hlasování. Je to příliš rychlé. Tlumočníci eh, to nestíhají. Musíte zpomalit. Lidé opravdu na tomto rozpočtovém textu tvrdě pracovali a my si přejeme to odhlasovat správně. Also. Nochmals, meine Damen und Herren. Ještě jednou, dámy a pánové. Pane kolego, eh, když chcete eh, slyšet eh, moji odpověď, nebudete chtít slyšet moji odpověď, tak nebudete ničemu rozumět. Já se snažím, pokud to chápu, tak je anglické tlumočení dnes několik pom, poněkud pomalejší než jindy. Takže 1027 je zamítnuto. Tak teď 561 jmenovitě hlasujeme. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Tisíc. CP2 a také hlasujeme jmenovitě. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 1050, tak kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Blok 4 k okruhu 3. Hlasujeme po jménech. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. 986, kdo je pro, Kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 1229, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijata 987, tímto odpadá, 1047, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto 308, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, tím odpadá 1,41, protože to bylo přijato, 126, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, tím odpadá 1048, 1082. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 927. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 988 odpada a 925 CP1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tím odpadá 1037. 1038. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 1, 4, 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 1, pardon, přeskoumáme 1, 4, 5. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 12.46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. Přeskoumáme 6. Kdo je pro? Eh, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Přijata. 12.22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tímto odpadá 149 223, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, tímto odpadá 150 151, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto. Přeskoumáme dobře 151, za hlasování. jedna. Hlasovali jste všichni? Hmm. Končím hlasování. Zamítnuto 152, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 806 CP1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, tímto odpadá 153, 454, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 154, e, tímto odpadá, 1263, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Tímto odpadá 616, okruh 4, blok 5. Hlasujeme po jménech. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. 539, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 360, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Hmm, to 549, tím to odpadá. 1040, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 1039, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 1041, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 1042, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto Eh, stejné pojmenovací návrhy 579 a 1043 hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Totožné návrhy 580 a 1044. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 200, 1215. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 146, tím to odpadá. 147, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 589, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 1265, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 591, tím to odpadá. 592 hlasuje po jménech hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 1075 eh, hlasují po jménech za hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 516, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to 246. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to 765. Kdo je pro? Přeskoumáme. 246. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. zamítnu to 765, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Takže 765 zahajuje hlasování. Hlasovali jste eh, všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 328, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se, přijato. 43. A tím to odpadá. Okruh 5 eh, na komise, blok 6, hlasujeme po jménech. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato 595, hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. A vítězda. 1061, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 1062, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 1063, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 1064, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 1065. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 1066. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 1067. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 1068. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Blok 7, pozměňovací návrh blok 7, eh, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 628, kdo je pro. Paní kolegyně, prosím. Hi. Um, yeah, the, the vote wasn't actually... Hlasování nebylo zahájeno, takže jsme nemohli odhlasovat. Já vás taky zdravím, paní kolegyně. U uh, sedmého bloku se nehlasovalo po jménech, uh, proto stačilo zvednout ruku. 628, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 636, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Uh, zamítnuto 646, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 647. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A okruh 5, soudní dvůr, blok 8, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. A, ehm, a, ehm, přijato a, ehm, okruh 5, účetní dvůr, eh, blok 9, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Okruh 5, ekosok, blok 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. Okruh 5, vývod regionu, blok 11, kdo je pro, kde je proti, eh, kdo se zdržel, přijato okruh 5, ombudsman, blok 12. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato okruh 5, ochránce práv, ochránce dat, e, v blok 13, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Okruh 5, SVČ, 14. blok, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď pozměňovací návrh 204, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 678, tímto odpadá 200, 205, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 679, tím to odpadá 680. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 208. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 681 odpadá. 209. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pane Formene, moc rychle. 681 eh, eh, odpada a 221 a kdo je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato 683 odpadá, 1250, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 684 hmm. a 250 odpadá. A potom tady máme i jeden pozměňovací návrh, který se týká výdajů mimo víceletý finanční rámec a je to 1046, kde je pro kdo je proti? Eh, kdo se zdržel? Přijato. Dobrá, a přeskováme to za hlasování. 10.46. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď pilotní projekty a přípravné akce, a blok 15. Omlouvám se, hlasujeme po jménech. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Přijato. Tím eh, eh, všechny ostatní eh, pozměňovací návrhy odpadají. Tak a za předsednictví rady má slovo pan státní tajemník Delikajnen. Mr. President. pánové, členové Dámy a pánové, členové Evropského parlamentu, Evropský parlament právě přijal pozměňovací návrhu, k návrhu rozpočtu pro finanční rok 2020. Beru na vědomí rozdíly v postojích našich dvou institucí, pokud jde o návrh rozpočtu 2020, tak jako předložila komise. A tudíž z titulu předsedy rady já souhlasím, aby eh, předseda eh, Evropského parlamentu svolal eh, dohodovací výbor podle článku 314 smlouvy o fungování Evropské unie. Děkuji. Děkuji vám, pane státní tajemníku. Parlament teď svolá smírčí dohodovací výbor a, a Další hlasování tady není třeba. A teď eh, ke zprávě eh, kolegyň Holmajer a Gardia Zabal a mm. Odstavec eh, jedna pozměnací návrh jedna, kdo je pro, kdo je proti. Ještě jednou, prosím, kdo je pro pozměnací návrh 1, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměnací návrh 2, hlasujeme po jménech, zahajuje hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 22, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Původní text. to odpadá. Pozměňovací návrh 4, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 34. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto 75. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 76. Hlasujeme po jménech.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 Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Přijato. 20, 42. Eh, Hlasujeme po jménech. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Přijato. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 36. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zabítu to 38 hlasují po jménech za hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. 39 hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 35 hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto na 26, kdo je pro, kdo je proti kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. Pět. Eh, hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasováním. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 27 ve třech částech, eh, všechny tři po jménech. První část zahajuje hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto druhá část, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Třetí část odpadá. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 29. Hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. to a 30. Hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. to a eh, 75, kdo je pro?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 Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 61, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 67, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 48, hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto 9, kdo je pro, Kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 10, kdo je pro, Kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto 49. Eh, hlasujeme po jménech. Eh, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 59 eh, eh, eh, hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto 11, kdo je pro, Kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto 62. Hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 63, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dobře, přeskoumáme 63. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 64 hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování.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 54. Hlasujeme po jménech. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 55 hlasujeme po jménech. Zahajuje hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 56. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo jste eh, se zdržel a zamítnuto. 41. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 37. A hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 13. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto 14. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 15. Hlasujeme eh, po jménech, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 47, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Mm, přijato. Pardon, zamítnuto. 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 17. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto.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 kdo je proti? Kdo se zdržel? A to 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A to 32. Hlasujeme po jménech, zahajuje hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. to. Pozvědací návrh 19 ve třech částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Um, um, přijato uh, druhá část, kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Tak prosím ještě jednou, kdo je pro druhou část 19? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže to necháme eh, přeskoumat. Máme tady jednu frakci, která nehla, nic nezna, nehlasuje, takže zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, Končím hlasování. Bylo to těsné, zamítnuto. Třetí část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dobrá, no věříme třetí část za vyhlasování. Končím hlasování. Na přijato. Tak kdyby náhodou tady je byla jedna frakce eh, známky života, tak by to bylo eh, jiné hned. 20. Eh, hlasujeme po jménech. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Takže tady máme pozměňovací návrh 40, k tomu byl podán eh, kolegou Bluncenem eh, ústní pozměňovací návrh. Thank you. I have an Děkuji, mám ústní pozměňovací návrh. Mnozí mi oznámili, že by jej potvořili, ale báli se, jaké dopady to bude mít pro prchlíky a občanskou společnost. Proto předkládám tento pozměňovací návrh. Bude znít následujícím způsobem and here comes the oral amendment excluding the aid to civil society and refugees. s výjimkou humanitární pomoci pro občanskou společnost. Toto je ten ústní pozměňovací návrh. Děkuji. Děkuji vám, kolego Beluncene. E, jsou proti tomu námitky? Takže jestli to můžu ještě e, vysvětlit. E, teď eh, eh, se nehlásíte eh, o ústní příspěvek, ale pouze může říci, můžete říci povstáním, že jste proti. A my vidím tady více než 40 kolegů, takže tento ústní pozměňovací návrh není přijat a budeme hlasovat v té původní podobě o tom návrhu. Kde je pro, kde je proti. Tak to je velmi nepřehledné. Takže eh, přeskoumáme elektronicky. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 40 v původním znění. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 18, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 21. Hlasujeme po jménech, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 16. Hlasujeme po jménech. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 73, eh, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Usnesení eh, v pozměněném změní eh, zahají jmenovité hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Přijato. Dostáváme se teď ke eh, zprávě s kolegy Sarvama. Budeme hlasovat o usnesení jako celku. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. Takže teď návrh eh, usnesení. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Zpráva Garcia Muñoz. Je to také uh, absolutorium. Uh, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Uh, přijato. A teď uh, usnesení po jménech. Uh, hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. A teď se dostáváme k eh, hlasování o námitce podle článku 112 jednacího řádu posouzení dopadů přípravků na ochranu rostlin na včely medonosné. Máme jenom jedno hlasování a já tuto příležitost ještě jednou použiji, kolegyně a kolegové, protože je tady spousta nových z vás. Prosím, eh, nechte zasunutou kartičku až do té doby, eh, než zhasne světlo na vašem hlasovacím zařízením. Pokud to uděláte předtím, tak eh, je váš hlas, hlas ztracen. Ať už eh, eh, jste hlasovali jakkoliv a nebude počítána vaše účast. Takže teď hlasujeme o, o návrhu usnesení a potřebujeme absolutní většinu. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Takže já vás poprosím, abyste eh, svižné hlasování ocenili eh, svižným opuštěním sálu a budeme vysvětlovat hlasování a eh, kolegové, kteří zde ještě... Dámy a pánové, já se omlouvám. Já se omlouvám, kolegové. Kolegové, já se omlouvám. Moje chyba. Ještě chci dát slovo panu komisaři k této věci. Děkuji, pane předsedo, jménem komise chci říct, že bereme v potaz schválení usnesení parlamentem, což zajišťuje, že také návrh textu komise je v souladu s nařízením Rady 368 v rámci postupu komitologie číslo 1107 a navíc eh, stávající výbor poskytl tedy pozitivní eh, stanovisko, nikdo nebyl proti komise, ale lituje toho, že parlament zamítl tento postup, eh, tak to může vzniknout riziko vůči včelám. Nicméně potřebujeme ještě příslušné eh, prostředky pro prokázání. Děkuji, pane komisaři, ještě jednou se omlouvám, byla to má chyba. Teď prosím kolegy, aby eh, plnule opustili eh, sál, ti tedy, kteří nechtějí vysvětlovat hlasování nebo poslouchat vysvětlení hlasování. A jako vždy za chvilku kolegy, kteří ještě zde stojí, budu jí jmenovat a poprosím je, aby ho pustili. Takže kdo chce do zápisu, eh, tak ať zůstane na místě. Stát. Kolego Gálere. Kolego McAllistře. Paní kolegyně kalniete Kolego webere kolegy Metzola. Kolegyně Metzola. Herr Kollege McAllister. Kolego McAllistře, kolego Galere, kolegové Bře, kolego, kolegyně Kalniete, kolegyně, kolego Danžáne. So. Dann beginnen wir mit den Stimmerklärungen. Takže teď budeme vysvětlovat hlasování. Nejdříve na eh, vysvětlení hlasování ke zprávě obou kolegyň Holmajer a Gardia Zabarubial k všeobecnému rozpočtu mm, na Evropské unie eh, na rok 2020 všechny oddíly. Kolega Lundgren začne. Tak Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. My jsme právě hlasovali o všeobecném rozpočtu. Moje strana hlasovala ne, což znamená, že peníze, eh, eh, obrovské částky peněz jdou v niveč, eh, jsou promrhány zde v tomto parlamentu. Musíme vzít do úvahy, že Spojené království odchází, proto musíme snížit rozpočet a a tady na, naopak jsou apely na zvyšování rozpočtu, což je mrhání penězi v nejrůznějších našich institucí a je to vážnější a vážnější. Účetní dvůr eh, nám sdělil, že Rada ministrů mm, eh, více než milion eh, mm, švédských korun utrácí na šampaňském a takže tady podporuje snad vinaře a navíc mm, e, i platí e, z peněz daňových poplatníků různá občerstvení jídla a 300 mm, tisíc na e, designerský nábytek. No to musí zastavit. Ano. Kolego Lambe, kolego Bitykofer, kolegyně McGuinness, kolego Karasi. Děkuji kolegovi Lundgrenovi a teď kolega Keller. Pokud jde o UNRU, tak já jsem navštívil Palestinu a eh, musíte vidět na vlastní oči dopad, jaký má okupace v této zemi. Takže navrhuji abychom zajistili, že skutečně budeme dále platit příspěvky do UNRY, protože za poslední léta tam dochází k podkopávání toho řešení ve formě dvou států a je tam krize, mírová krize, což má obrovské dopady na občany, kteří žijí v palestinském státě na západním břehu i v Gáze. Takže z tohoto pohledu financování by mělo opět být zavedeno a také apeluji na USA, aby také i oni začali podporovat UNRU to má obrovský negativní dopad, tyto škrty pro děti, pro školní docházku, pro programy pro uprchlíky a to e, v podstatě tady z toho je třeba obvinit Spojené státy americké a Izrael. A, takže my jsme proti těmto škrtům a pak se stáváme vlastně komplici té situace v Palestině. Děkuji, kolego Kaliare. Nyní uh, Kolega Čolos. Eh, pane kolego Čolose. Děkuji, eh, kolego Kellere. Teď kolega Weimers. Děkuji, pane předsedo. Já hlasuji proti celému návrhu rozpočtu, protože je příliš eh, pl, velký a je plný eh, zbytečných výdajů. Základní úlohy EU, eh, ty čtyři svobody, lze zajistit s mnoha méně penězi. Eh, já hovořím německy proto, Eh, že chci využít eh, tuto možnost eh, panu Manfredu Weberovi, hm, hm, předsedovi EPP, položit následující otázky. Jistě, pane Webře, chcete jako konzervativec udržovat daně na rozumné úrovni, ale proč jste teď dal 25 milionů eur hm, mladým Evropadům na Interrail. Proč Považujete socialismus za a, a, tak zkrachovalý, že jste přišel s touto e, socialistickou myšlenkou? E, daňoví poplatníci v Evropě e, by rádi slyšeli, kdybyste spíše bojoval proti socialismu. Děkuji kolegovi vám, Weimersovi a teď minutu kolega pospíšil

Děkuji, pane místo předsedo. Já nemohu podpořit tuto zprávu, poněvadž eh, vlastně eh, tam je hodně eh, vojenských věcí, které se podporují a Irsko je neutrální země, na to jsme hrdí, takže to přece není právo Evropské unie, aby tlačila na Irsko, aby šlo cestou Evropské armády také, takže proto nemůžeme tento rozpočet podpořit. Děkuji.

Děkuji kolegyně Šojdrová. Já bych poukázal na to, že není přípustné, aby eh, eh, diváci na tribuně eh, vyjadřovali souhlas nebo nesouhlas řečníky. Kolegyně Lebret, kolega Lebreton teď, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Stejně jako kolegové z Rassemblem National, já jsem hlasoval proti 37, návrhu 37 extrémní levice, kde se požaduje zrušení společné zemědělské politiky. společná zemědělská politika samozřejmě je kritizovatelná a jednoho dne je třeba i vyměnit za jiný systém, ale prozatím existuje podporu její většina a to alespoň z krátkodobého pohledu je třeba si ji zachránit a využít tohoto vyjednávání, abychom ji vylepšili. Já bych rád, abychom tam stanovili limit pro dotace pro ty velké podniky, abychom více podporovali ty malé. Zde je třeba chránit kvalitní zemědělství eh, lidských rozměrů, což je základní prvek francouzské identity. Děkuji kolegovi Bretonovi a teď kolegyně Aguilera. Děkuji, pane předsedající eh, Chtěla jsem vyjádřit můj pozitivní hlas rozpočtu na příští rok pro Evropskou unii, protože je dostatečně ambiciozní eh, umožňuje prostředky určitým programům a také společné zemědělské politice a poskytne více prostředků nejen samotným zemědělcům, ale pomůže i našim venkovským oblastem. Také pomůže programům jako je Erasmus. Dále návrh